zasedání 34. jsou k dispozici. Má někdo nějakou námitku? Tímto platí zápis za schválený. Dámy a pánové, ve středu budeme volit